Okay, colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové. We've got to carry on the votes now. Budeme pokračovat v hlasování. Čeká nás eh, návrh zprávy, který se týká změny nařízení, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného spoždění letů. I... Takže jste připraveni? Pozměňovací návrh 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Mm, už jste všichni odhlasovali. Takže to 25 ku 11. 181 a 22, to jsou totožné návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23 imko. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Chtěla bych to raději ověřit. Takže IMKO 23 ověřujeme, bychom znali čísla. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. 24 IMKO. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 182, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme prosím ověřit číslo 182. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 183 a IMKO 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další odpadá, takže 23, návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Mimořádné okolnosti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Mě se, já, je pravda, že já nemám rád příliš to, co si myslí aerolinky, nebo co považují aerolinky za mimořádné okolnosti. 199 je další bod. Pozměňovací návrh 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 206. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Ověřme prosím 206. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 209. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuté, ale ověřme to prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 210 a 211 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stržel? Ověřme prosím 213. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zdravíčko, pane Tuku. Končím hlasování. Přijato. Kompromis čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26 a 221 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 222. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme prosím 223. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 27 a 29 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Přijato. Dvěstě dvacet osm. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. to. 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 232. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme prosím číslo 232. Zahajuji hlasování. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to ověříme. Už jsme teprve na jedné z prvních stránek a už jsme unavení. Takže hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. 233. Prosím, zvedejte ruce. Kdo je pro? Socialisté, socialisté, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme, prosím, tento pozměňovací návrh.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 Končím hlasování. Přijato. 29. Ne, ne, ne, omlouvá se pan předseda, 29 odpadá, takže dále nás čeká kompromis 5. Rozsah působnosti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme číslo 239. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Hmm. Ještě zřejmě byly nějaké technické potíže při hlasování. Pan předseda eh, říká, zkuste to na, eh, na vedlejším místě, tam vedle Spirose. No ale stejně tedy eh, to to, to bylo zamítnuto. Takže teď pozměňovací návrh 31 zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. <clears throat> Další odpadají. 241 má dvě části. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme, prosím, 241 první část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Tak to bylo tedy nerozhodně, takže zamítnuto. Takže nemá cenu hlasovat o druhé části, takže teď 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 32 a 243, eh, totožné návrhy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 244 odpadá, stejně jako 245, 33 a 34, takže 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme prosím 260. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 34. Návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další odpadají. 261. Nebo ne? Ne? Jo, 261. Tak kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 262 a 263 jsou identické. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme prosím Imko 37. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 266 pro. Proti. Drželi se. Ověřme to, prosím. Myslím si, že to je přijato, ale ověřujeme 266. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 267, kdo je pro? Proti? Ověřme prosím 267. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Opět eh, zamítnuto. Bylo to těsné. 35 ústní pozměňovací návrh. Má někdo proti němu námitky? Pokud ne, tak hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme prosím 269. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 288 odpadá. 41 bylo staženo. 287 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4, kdo se zdržel? 293 je pouze jazyková verze. IMKO 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 295. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme 295. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to nerozhodně, takže zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 297, 298, 296, 299 odpadají. 45 a 44 IMKO jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 300 odpadá. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 301. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třista třicet jedna. Stále víme všichni, kde jsme. 331. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 332. Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. IMKO 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme IMKO 49. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže je to nerozhodně zamítnuto. 3, 3, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 335. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 352. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 361. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme, prosím, 361. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. M- mohli bychom to raději ověřit. 53. Zahajuji hlasování. Ověřujeme číslo 53, pozměňovací návrh 53. Hlasovali všichni? skutečně opravdu všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 368. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 367, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme číslo 367. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 369. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 365. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A ty ostatní odpadají. 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 373 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 385. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Imko. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 398 pro, proti, zdrželi se, přijat. 399 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 a 400, 63. Jemko 63 je další, je to doplnění. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 401 a 403 společně pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit? Hlasujeme? 401 a 403. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnuty. Konfirmis 17. Pro, proti, Drželi se, přijat. 410. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 411. 411 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Prověříme. Hlasujeme 64. Hlasovali všichni? Alde, máte o jednoho člověka navíc. Děkuji, hlasování uzavřeno. A byl přijat. Těsně. 412. Jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 65. Zpravodaje. 411 nebyla přijata. Takže 65. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 66. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 413 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 414 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 415. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme 415. Hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 67 pro, proti, drželi se, přijat další dva padají, takže 417 pro, proti, zdrželi se, přijat. 418 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 418. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a byl přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Čtyřista dvacet sedm, čtyřista dvacet osm, čtyřista dvacet dvě, čtyřista třicet a IMKO šedesát osm, totožné, kdo je pro? Proti? Drželi se přijaty. 431 padá, 69 imko pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit? Všichni přestali hlasovat, takže 69. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 70. Imko pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 70. Zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. 432 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. 439. 439 pro, proti, zdrželi se, přijat. 440 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72 imko pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 445. Pro. Michale, snažíme se tady hlasovat. 445. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 446. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 21. Přátelé, přátelé. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Čtyřista padesát jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. 452 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 453 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 447 pro, proti, zdrželi se, přijat. 467 padá, 463 pro, proti, zdrželi se, přijat. 75 pro, proti, zdrželi se, přijat. Další stránka. čtyři jako doplnění. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 76 pro, proti, zdrželi se, přijat. Prověříme to, protože opakuji, na levé straně nikdo nehlasuje, Saide. Pozměňovací návrh 76. Hlasujeme. Přátelé, prosím vás, musíte mi pomoct. Já nedokážu číst myšlenky. 76. Ne? Já myslím, že když se podíváte na seznam, se jde, tak u 76 není mínus. Ne, je to návrh zpravodaje 76, hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijat. IMKO 76 nyní. Tam je mínus. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 458 pro, proti, zdrželi se, Můžeme to prověřit. 458. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 459 pro, proti, zdrželi se, přijat. 460 pro, proti, zdrželi se, přijat. 461 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 77 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Imko 77 padá. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 464 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 466. 466. Pro. Proti Prověříme. Prověříme 466. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 23. Pro? proti, zdrželi se, přijat. 483 jako doplnění pro, proti, 483 jako doplnění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 84 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď 491 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 4. Má někdo námitky vůči tomu ústním pozměňovacím návrhu? Pokud ne, tak o tom budeme hlasovat s pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže teď přecházíme na 492 jako doplnění, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Jemko 81 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnut. 494 je další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 495 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 87 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 497 pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 88 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. 500 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, prověříme 500, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 82. Imko. Padá v každém případě. Takže další je 499. Ne, 498. Ten padá. Takže 499. Ten také padá. 89 je další. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 501 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 501. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Zamítnut. 502 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 503 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 504 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 505 pro, proti, zdrželi se, prověříme to, 505, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 506 pro, proti, zdrželi se, přijat. Imko 83 pro, proti, zdrželi se, přijat. 469 pro, proti, zdrželi se, přijat. 90 pro, proti, zdrželi se, přijat. 508 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 509, to je doplnění pro, proti, drželi se, přijat. 511 pro, proti, zdrželi se, přijat. 513 pro, proti, zdrželi se, přijat. 507 pro, proti, zdrželi se, přijat. 512 pro, proti, zdrželi se, přijat. 91 pro, proti, zdrželi se, přijat. 516 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 517 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 518 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 519 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 519. Takže kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kolik stran máme ještě do konce? IMKO jako doplnění. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. To prověříme, protože hlasili, hlasovalo asi pět lidí. Takže 86 IMKO jako doplnění pro. A hlasujeme tady. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 524 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 87 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 525 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 526 pro jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 527 pro, proti, zdrželi se, přijat. 528 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 529 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 94 pro, proti, zdrželi se, přijat. třicet a 531 jsou totožné pro, proti, zdrželi se, Přijaty. Kompromis 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 27. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. jedna a 542, totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 80, 449 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zbytek padá. Imko 90 pro, proti, zdrželi se, přijat. 97 pro, proti, zdrželi se, přijat. 98 pro, proti, zdrželi se, Můžeme to prověřit? 98. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. Dobře, musíme hlasovat o IMCO 92 také, takže IMCO 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 555 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, přijat. 554 padá. A druhá část je pokryta návrhem 99, máme tady uvedeno. Takže další je 99. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 556 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď 558 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 94 jako doplnění pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 28 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tenhle kompromis se mi líbí. Where do we go now? 107 is next. 107 is next in the recitals. 107, úvodní ustanovení. 107. Našli jste to všichni, 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 108 dílčí hlasování. Roz, text bez následujících slov. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, za, přijato. A teď eh, text s těmito slovy. Kdo je pro? S těmito slovy. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. to osmička to byla. Čili přijato s těmito slovy. 111 paní Foster, kdo je pro, kdo je proti, kdo se střešel, zamítnuto. 112, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověřujeme 112. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 1. To odpadá, je to tak? E, je to tam dodělal ještě navíc, kde je pro, kdo se, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 116. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 114 je jazyková, takže 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme prosím 119. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme 120. Prosím, zahajuji hlasování. Eh, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 123. Přidání. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme prosím ověřit 123. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 124, kdo je pro? Nebo ne? Ne, vlastně to odpadá, opravuje se pan předseda. Pětka zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 7 od zpravodaje. Pokud nejsou námitky, tak budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Čili teď se dostáváme k jedenáctce, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. IMKO 9 odpadá. 135. Kdo je pro?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 138, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme to, prosím, ověřujeme číslo 138, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 141 a 142 jsou totožné návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme to, prosím. Zahajuji hlasování 145. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 146. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Při... Zamítnuto. Pardon. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 5. Má někdo námetky? Nikoli, čili budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151 navíc, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 152 přidání, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Imko 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme to, prosím. Ověřujeme 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 154. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Imko 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 navíc, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 odpadá, nebo ne? Ne, ne, ne, tak 159. Hlasujeme 159. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 17 odpadá. 160. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161. Hmm, to je část kompromisu. Takže 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 165. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 166 a 167 jsou totožné. Je to přidání, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 168, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 imko, navíc, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 20, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 173 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 174 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 175 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 186 pro? proti, zdrželi se, přijato. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověřme prosím 177. Zahajuji hlasování. Děkuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 37 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Je to přijato. A teď ještě hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 37 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže i toto usnesení je přijaté a gratulujeme zpravodaji panu Bachovi. So, next item on the... Další bod na pořadu je protokol Mezinárodní umluva Stodemolínos o bezpečnosti rybářských plavidel a máme zde návrh doporučení pana Kuna. Pane Kune, máte slovo a poprosím všechny, kteří odchází, aby to učinili potichu. Pane Kune, dávám vám slovo. Eh. Velice děkuji za slovo. Jde vlastně o dohodu z Kapského města, z roku 2012, tedy z loňského roku, Cape Town Agreement a v roce 77 eh, byla uzavřena mezinárodní dohoda eh, z Toremolína, ve které jde o bezpečnost eh, rybářských plavidel od délky 45 metrů. V roce 1993 e, k tomu byl e, podepsán protokol uplatňující tu nejdůležitější, e, ta nejdůležitější kapitola byla přepracována a byly sem zapracovány také regionální úmluvy a bylo dohodnuto, že rybářská plavidla od 24 metrů e, jsou povinná e, tuto úmluvu z Toremolína uplatňovat nebo respektovat. Ale tento protokol nikdy nevstoupil v platnost, protože potřebný počet lodí Eh, promiňte, potřebný počet eh, zemí, které by měly ten protokol ratifikovat, nebyl dosažen a tudíž v Kapském městě byla svolána diplomatická konference, která se pokouší vstup v platnost této dohody usnadnit, přepracovat i upravit a mm, proto, musíme k tomu říci, že ustanovení o bezpečnosti plavidel, ať už jsou to rybářská plavidla nebo dopravní lodě, eh, lodě pro přepravu cestujících, musí musí dodržovat bezpečnostní principy, ale tady navíc jde vlastně o určité předpisy, které se týkají navíc rybářských plavidel, protože ona eh, vlastně mm, pracují nebo fungují za stížených podmínek. Eh, ta dohoda z Kapského města z roku 2012 o provedení ustanovení eh, protokolu z roku 1993 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel je v podstatě Eh, již na dosah. Evropská unie ta ustanovení protokolu eh, z směrnicí 7970 eh, upravila pro plavidla od roku 2000, pro plavidla od 20, 24 metrů ale stejně jako v mnoha situacích je tomu tak, že Evropská unie eh, není přímou smluvní stranou této dohody s IMO, ale členské eh, země eh, musí podepisovat samostatně a členské země to mohou pouze učinit v zájmu Evropské unie. A na návrh komise, může se to udělat buď na návrh komise, anebo po souhlasu v Evropském parlamentu, anebo pokud budou země k tomu zmocněny radou. E, další konkrétní věci k této dohodě e, je strukturována tak, že 12 měsíců po vstupu v platnost podstatě mm, začínají běžet závazné lhůty ale musí se připojit minimálně 22 států, které podepíší tu dohodu, jinak zase nevstoupí v platnost. A e, pak je tady ještě omezený počet e, rybářských plavidel, sice 3600, které jsou tím vázány a v průběhu diplomatických vyjednávání to bylo poněkud změkčeno na 15 e, států a menší počet rybářských vozidel. Eh, ten protokol eh, je připraven k podpisu od eh, února 2013 do roku 2014 a členské státy nyní mají možnost prohlásit svůj souhlas podpisem a ratifikací či přistoupením. Rozsah působnosti těchto ustanovení e, platí pro nové lodě, je tady flexibilní přechodné ustanovení, e, pak se to vztahuje na technické vybavení lodí, Eh, také co se týče mm, komunikačních zařízení, která se musí obnovovat eh, v průběhu deseti let, ale platí eh, zde také mezinárodní ustanovení. Jsou zde výjimky že členské státy při podpisu této dohody mohou připojit dodatečné prohlášení, ale musí být i nadále zachováno nebo platit odpovídající právní předpisy Evropské unie. Odvolává se, eh, mluví se tady také o eh, mezinárodních eh, bezpečnostních certifikátech pro rybářská plavidla, prohlídky a inspekce, které probíhají, zase jsou nějakým způsobem časově omezeny. Jsou to vlastně globální bezpečnostní předpisy pro rybářská plavidla, která mají, které mají velký význam, protože právě v tomto sektoru dochází k mnoha nehodám, eh, buď přímo při rybolovu nebo při zpracování úlovku na palubách. Ehm, jedná se tedy o Mm, záchranu eh, tisíců lidských životů. Eh, je to každoročně eh, až 24 tisíc lidských životů, které mohou být zmařeny při nehodách rybářských plavidel nebo na rybářských plavidlech. Čili mm, na druhé straně Eh, si přejeme, aby eh, evropské lodě nebyly znevýhodněny. Eh, přejeme si tedy, aby co nejvíce zemí, které mají rybářské flotily, přistoupily k této dohodě, která upravuje také technické předpisy pro rybářská plavidla. Takže já mohu pouze doporučit, abychom souhlasili, udělili svůj souhlas protože v podstatě ani nemáme jinou možnost. Je to vlastně prováděcí akt. No. Děkuji, ano, rozhodnutí je čistě mezi ano a ne. Paní Majsnerová? Ja, vielen Dank. Werner Kuhn Děkuji. Pan Kuhn to výborně vysvětlil eh, je neuvěřitelné, že ta dohoda je tady tak dlouho už a ještě nemohla vstoupit v platnost. Ale Werner, já myslím, že si se přeřekl. Eh, Původně to mělo být 15 států, 14 tisíc lodí a teď nově je to 22 států a 3600 lodí. Já myslím, že si se spletl a je to lepší, když budeme mít více států, které jaksi mm, e, k tomu přistoupí e, a e, já si myslím, že to je takhle dobré. Také je dobré, to chci ještě doplnit, že by to mělo platit také pro lodě, eh, které se plaví pod jinou vlajkou nežli pod vlajkou EU, eh, pokud tedy eh, kotví nebo vykládají v přístavech v Evropské unii nebo se plaví vodami Evropské unie. Většina lodí rybářských u nás jsou kratší nežli 24 metrů a my doufáme, že opravdu eh, bude, situace se zlepší, pokud ta, eh, pokud ta dohoda bude podepsána i pro kratší lodě. Eh, každopádně toto je dobrá cesta, bez ohledu na to, mm, já si myslím, můžeme říci rozhodně své ano, protože tato dohoda mm, po 20 letech konečně, když vstoupí platnost, tak se opravdu zlepší bezpečnostní situace. not... Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo? Pokud ne, tak dám slovo zástupkyni komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, poděkovat zpravodaji i parlamentu za rychlé zpracování tohoto návrhu komise. Diplomatická konference, konference proběhla v říjnu 2012. Návrh komise byl předložen koncem eh, ledna 2013 a členské státy měly nějakou dobu na potřebovali nějakou dobu na to, aby se eh, podívali na text eh, tohoto, těch prohlášení, aby se na něm dohodli, na tomto textu, eh, protože standardy, které směrnicí z roku 77 eh, předepisujeme, eh, se nepodařilo mezinárodně prosadit bez výjimek, ale s tímto rozhodnutím jsou vlastně všechny členské státy povinny prohlásit v rámci IMO, že nepoužijí výjimky a proto my eh, jako komise předpokládáme, že pokud parlament udělí svůj souhlas, a mm, bude moci tedy vstoupit v platnost dohoda z Toremolína a z Kapského města, tak předpokládáme, že eh, eh, se mm, takto postaráme o zvýšení bezpečnosti rybolovu a rybářských plavidel, za což parlamentu opravdu děkuji. Thank you very much. The... Mnohokrát děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. prosince. Samozřejmě jediný pozměňovací návrh je na zamítnutí. Takže 19. prosince a budeme hlasovat 21. ledna. Takže připomínám, že jde o konsensus. Děkuji. A další za paní Wortman Kolovou vystoupí pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně Corin wortmann kol se omlouvá, ale své zprávy již předložila. V první zprávě eh, k vnitrozemské plavbě, tam chci připomenout, že se měl vytvořit fond, který má 35 milionů eur k dispozici a využití tohoto fondu bylo ale relativně omezené. Čili my vítáme návrh komise, že možnosti využití toho fondu budou rozšířeny, zejména také pro oblast vzdělávání a logistiky, směrem k logistice. A díky eh, komisi. Eh, děkujeme za tento návrh. Samozřejmě zdůrazňuje eh, mm, paní zpravodajka, že by chtěla zachovat ten princip, že ten fond nemá sloužit k rozšiřování flotily, protože tento fond vlastně původně eh, měl eh, nahrazovat, eh, sloužit k tomu, aby se staré nahrazovalo novým, ale nikoli k rozšiřování kapacity. Dále technické předpisy. Tady vítáme snahu o spolupráci v rámci vnitrozemské plavby, zejména s centrální komisí pro rýnskou plavbu a myslím, že je dobré, že se tady snažíme o koordinaci, dosažení koordinace technických norem. Spravodajka není přesvědčena o, tom, že sama tato zpráva e, může všeho dosáhnout. E, navrhla určité e, změny, zejména v těch oblastech, těch částech, které se snaží posílit spolupráci. Také spravodajka vítá Eh, že jsme včera se dohodli na té mm, ústní, otázce k ústnímu zodpovězení, eh, protože eh, bylo důležité, abychom eh, ještě eh, před volbami eh, od komise získali reakci, abychom ukázali, že toto opravdu není jenom teoretická záležitost. Ehm, čili paní zpravodajka děkuje také za připomínky, které já tady pro ní zapíši. Rád si je tedy od vás vyslechnu a zapíši a předám paní zpravodajce. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Co se týče eh, opatření pro kapacitu eh, flotil vnitrozemské plavby, tam jsem stejného názoru jako paní zpravodajky eh, jak ve výboru EMPL, tak v našem výboru podporuji rozšíření navrhované komisí, rozšíření tedy um, rozsahu působnosti, které komise navrhuje uh, k tomuto nařízení. Ten rezervní fond 35 milionů eur uh, má sloužit uh, opravdu uh, ve prospěch znevýhodněných uh, stran, jak, ať už jsou to zaměstnanci nebo podniky, stejnou měrou. A také jsem podporuji mm, ta opatření dle zprávy EMPL Um, kde se mluví o předčasném důchodu, o e, kvalifikaci e, a vzdělávání a také o e, formálním zapojení sociálních partnerů do rozdělování prostředků z tohoto fondu. Co se týče technických hledisek, to je podle mého názoru opravdu dobré, když se podíváme na cíle Evropské komise k harmonizaci technických předpisů a posílení mezinárodní spolupráce práce. Harmonizace standardů eh, by měla určitě probíhat na odborné rovině, expertní rovině. Tady jsem stejného názoru jako paní zpravodajka a mluví se tady také o tom, že eh, jak je důležitá Centrální komise pro eh, rýnskou plavbu ZKR Eh, to by se možná v tom návrhu mohlo ještě upřesnit. Důležité je také, abychom společně jako parlament eh, se zaměřili na to, eh, aby se technické přílohy neměnily a abychom se zaměřili pouze na vytvoření rámce pro technické standardy. Můj souhlas platí také pro eh, přenesení pravomocí eh, na Evropskou komisi a sice jde o pravomoci eh, k technickým předpisům, tak jak je to i v jiných oblastech dopravy. A důležité je také, abychom tuto ekologickou dopravu učinili ještě ekologičtější, abychom tedy rychleji, umožnili rychlejší přechod na ekologické motory. Děkuji. Mrs. Meissner. Paní Meissner. Děkuji. Eh, eh, já děkuji eh, paní, eh, paní Wortmann Kol, eh, pan Groší to určitě vyřídí. My jsme opravdu mm, dosáhli velký konsensus. Má smysl snažit se o harmonizaci, abychom se vyhnuli duplicitní práci tímto způsobem a proto opravdu to bude dobrá služba vnitrozemské plavbě, když tady jim umožníme financování vzdělávání a podobných opatření. To je první část, už tady bylo řečeno mm, k tomu mnohé a a já se chci vyjádřit k té druhé části, e, to je ten fond 35 e, milionů eur. Je vlastně neuvěřitelné, že e, se ty peníze zatím nemohly použít, protože nebyly vytvořeny odpovídající podmínky. To musíme opravdu změnit, tak aby se vnitrozemské plavby k těm penězům dostaly. Je to sektor, který se musí opravdu dále rozvíjet, rozšiřovat. Chceme přenášet dopravu ze silnic na vodu. Je tady opravdu velký potenciál a k tomu musíme také se podívat na to, co e, vnitrozemská plavba potřebuje. E, my jsme e, právě měli trialog o alternativní infrastruktuře pro alternativní energie. Mluvili jsme také o LNG, takže i tímto způsobem by se lodě daly upravit, aby měly vlastně plynový pohon a to by byla obrovská výhoda, ekologická výhoda pro vnitrozemskou plavbu. Dále se tady přemýšlí nad tím, eh, zdali eh, bychom těmi penězi mohli vytvořit nějaký pákový eh, efekt mm, u EIB, eh, ale zatím s tím nemáme žádné zkušenosti, nejsou tady ani pilotní projekty, takže nemohli jsme zatím prokázat, že by to fungovalo, ale možná přeci jenom i toto bychom mohli vyzkoušet. A poslední věc, vnitrozemská plavba je opravdu vhodná také pro intermodální přepravu zboží, pro logistiku, a paní zpravodajka e, říkala, a s tím jsme souhlasili, že e, to jsou dvě legislativní iniciativy, které se spouští. Můžeme se vyjádřit k tomu také politicky, můžeme mm, vlastně předložit e, rezoluci například na plénu. A každopádně tento balíček pro vnitrozemskou platbu je opravdu něco dobrého, takže doporučuji to podpořit. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dit eh, voorstel heeft... Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh, pane předsedo, má vlastně dvojí cíl. Na jedné straně je eh, výborné, že konečně po dlouhých letech eh, kompetenčních sporů mezi Evropskou unii a společností pro rýnskou plavbu byl dosažen kompromis. Je dobré, že jsou zde navrhována opatření pro v oblasti kapacit a také technická opatření. A na druhé straně, pane předsedo, musíme upřímně říci, že ten balíček je určitým zklamáním, protože když se podíváme na bílou knihu, která byla schválena a je plná krásných eh, slov eh, o významu vnitrozemské plavby, jsou, eh, tak současně musíme říci, že jsou to jenom krásná slova. 35 milionů eur to vlastně e, není nic, to jsou drobné. Z těch 35 milionů eur e, se v podstatě e, nedají ani zlikvidovat staré lodě, aby se snížily zbytečně velké kapacity. Jsou to pěkná slova, ale těch peněz je málo na to, aby se v vnitrozemské plavbě opravdu něco udělalo. A to též platí pro evropský rozpočet, protože tento fond, který máme k dispozici, to vlastně není nic eh, v, ve srovnání s tím rizikem nadměrných kapacit a zastaralé flotily, které, eh, kterou mají členské státy. Ne, nemluvme tedy o tom, že je to vynikající návrh, vypadá sice velice zajímavě, ale jak říkám, i toto je spousta krásných slov, které vnitrozemské plavbě vlastně nijak nepomohou. Já jsem vlastně zklamán, pane předsedo. Mrs. Stein. Mnohokrát děkuji paní Steinruck z výboru pro zaměstnanost. Prosím. Děkuji vám za tu příležitost, abych mohla uh, se vyjádřit, vyjádřit své stanovisko, uh, které jsem předložila výboru pro zaměstnanost. Já vítám návrh komise a uh, v našem výboru pro zaměstnanost uh, to, co je pro nás relevantní, uh, v souvislosti s vnitrozemskou plavbou eh, diskutovala jsem s odbory a s odborovými svazy a také s mm, se sektorovými svazy. Eh, těch 35 milionů eur eh, v tomto fondu musí eh, být navázáno na takové podmínky, aby to opravdu bylo využitelné. Od roku 99 jsou ty prostředky k dispozici, ale nebylo možné je od té doby vyčerpat. A mým cílem bylo, aby ten návrh byl opravdu formulován tak, aby sloužil těm, eh, kteří eh, jej potřebují tento fond eh, využívat, jak zaměstnanci, tak společnosti, aby sloužil ke zlepšení sociální a profesní situace zaměstnanců, aby byla zajištěna, byl zajištěn rovný přístup, aby zde byly zlepšeny možnosti pro odchod do předčasného důchodu, dále, aby ten fond přispěl také také k tomu, eh, aby mm, eh, mohl být využit tedy na eh, zvyšování kvalifikace nebo vzdělávací, vzdělávací mm, akce nebo vzdělávací opatření, ale také pro modernizaci flotil, tedy Důležité je také poskytovat informace, eh, šířit informace o rekvalifikačních možnostech, o možnostech předčasného důchodu a finanční podpoře pro tyto věci. To znamená, že podniky, odbory a také svazy zaměstnavatelů musí spolupracovat eh, s se sociálními eh, pokladnami, také v oblasti vypracovávání mm, informačních materiálů. Důležité je, aby tyto peníze eh, byly také využity v zájmu zaměstnanců i podniků vnitrozemské platby a plavby. A pro mě je také důležité formální zapojení sociálních partnerů do eh, rozhodování o rozdělování těchto peněz, protože podniky i mm, zaměstnanci, i zaměstnavatelé znají nejlépe svoji situaci. Proto jsem předložila pozměňovací návrhy. K článku 1 tam bych si přála, aby členské státy um, spolupracovali se sociálními partnery při navrhování opatření v eh, v té první odrážce tam bych ráda viděla, aby tam zněly, byly zmíněny také informace o možnosti rekvalifikace nebo e, předčasného důchodu a aby byly financovány. V druhé odrážce bych ráda zdůraznila, že i členové posádek musí mít možnost nejen rekvalifikace, ale také odchodu do předčasného důchodu. Komise to již eh, naplánovala pro podniky, ale my musíme eh, také tady zdůraznit členy posádek. Třetí odrážka, tam bych chtěla zdůraznit, že to musí být všichni členové posádek, eh, kteří musí mít možnost rekvalifikace nebo zvýšení kvalifikace také eh, tady chci zmínit eh, malé podniky, které mají maximálně tři lodě. Původní pojem organizace pro mě je příliš vágní. Sociální eh, partneři, když tady budeme říkat sociální partneři, tak je jasnější, na koho míříme. A pátá odrážka, zlepšení pracovních podmínek musí být spojeno se zlepšením ochrany zdraví na pracovišti. Komise to zřejmě takhle mínila, ale není to tak jednoznačně napsáno a proto já tady um, jsem svým pozměňovacím návrhem dbala na jednoznačnější formulaci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Komise, kde pak tady někoho máme? Kdo pak to bude? Pan Van Hagen, stručně prosím, protože se chci dostat k panu Librackému ještě předtím, než přijde pan ministr. My jsme ho požádali, aby přišel dřív, protože upřímně řečeno, už to mám plné zuby, sedím na téhle židli celý den, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, také bych chtěl poděkovat zpravodajům z výboru TRAN i zaměstnanost za přípravu návrhu zpráv. Jsme velmi spokojení s touto zprávou a s tím, co hlavně předkládá, což představuje podporu návrhu komise. Pokud jde o kapacitu flotily, kapacitu loďstva. Chtěli bychom říct, že co se týče záměru této zprávy, jde o to, aby se uvolnily prostředky, které už se dlouhodobu nevyužívají. A my můžeme podpořit návrh parlamentu, abychom to udělali tak, že rozšíříme možnosti pro využití tohoto fondu, ale máme pocit, že celá řada pozměňovacích návrhů nebo u celé řady pozměňovacích eh, návrhů by hrozilo, že účinek bude právě opačný. Takže rozhodně s vámi rádi projednáme, jak tomu zabránit, abychom nekladli další překážky pro využití těchto fondů nebo další využití těchto fondů. Co se týče návrhu o technických požadavcích, i tady v zásadě můžeme podpořit to, co navrhuje parlament. Máme tady ovšem určité drobné obavy, pokud je určité povinnosti podávání zpráv, které by se měly zavést, protože chci upozornit na to, že ve sdělení na JADES už komise předpokládá, že se bude přijímat zpráva o pokroku, takže máme za to, že některé z těchto aspektů podávání zpráv by se daly zahrnout do této zprávy o pokroku pro Najades. Místo toho, abychom měli specifickou povinnost podávání zpráv ve, zpravu, ve, ve vztahu k té technické směrnici. A pak další aspekt je ten, že je samozřejmě zřejmé, že technické standardy pro lodě se neustále vyvíjejí a proto se domníváme, že by také bylo vhodné, aby komise dostala přenesené pravomoci na neomezenou dobu, aby to odpovídalo tomu, že tyto technické standardy se neustále obměňují. Mnohokrát děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 15. leden a hlasovat ve výboru se bude 25. února. Já vím, že pan Groš se dělal poznámky, za paní Bortman Kolovou. Takže já myslím, že se rychle můžeme ještě věnovat eh, tomu balíčku o přepravních službách, to je zpráva pana Liberackého, než požádáme zástupce předsednictví, aby vystoupil, ale žádám, abyste byli struční. Já vím, že je tady jenom jeden stínový zpravodaj, takže prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedo, jsem velice rád, že při této příležitosti mohu přivítat i pana ministra Chtěl bych tedy se k tomu vyjádřit pouze stručně. Víme, že ta směrnice eh, původní je z 90. letech, všechno se změnilo, změnilo se zejména digitální přístup, takže to je hlavní důvod pro nutnost změny. Za druhé také chceme ukázat, že chceme sloužit eh, lidem, že chceme zaručit to, že lidé, kteří jezdí na dovolenou, budou eh, mít větší ochranu, ti eh, klienti musí vědět, že někdo ponese odpovědnost a nesmí už záležet na tom, zda to bude zájezd, zda to bude nějaká svobodná služba nebo jiný typ cesty. Také chceme ještě nově definovat odpovědnost přepravců, zejména co se týče leteckých přepravců. Myslíme si, že je velice důležité zdůraznit tyto věci, zejména v současnosti, protože například eh, teď hlasujeme o letectví a teď se vlastně připravuje balíček, který se týká cestovního ruchu. Myslím si, že pokud se toto všechno spojí dohromady, tak nakonec to zlepší situaci a také doufám, že budete podporovat i pozměňovací návrhy, které se týkají této revize. Myslím si, že je to velice včasné a že nám nakonec spotřebitelé poděkují. Ano, máme zde pouze jediného stínového zpravodaje nebo zpravodajku, prosím. Je dobře, že máme eh, tuto možnost, protože tuto nabídku, protože se eh, krásně hodí eh, k předpisům o, k dalším předpisům pro leteckou dopravu. Já myslím, že se musíme podívat také na tento návrh z toho z hlediska, jak souhlasí, v jakém je souladu s podnikatelskou realitou, nakolik chrání spotřebitele, jak to vypadá také z hlediska služeb v cestovním ruchu. Já myslím, že O tom se můžeme bavit dál, protože teď už čeká pan ministr, takže já myslím, že budu stručná a tímto skončím. Děkuji. Ano, ještě stručně dám slovo komisi. Děkuji za slovo, pane předsedo. My bychom chtěli vyjádřit díky zpravodaji, který připravil tuto zprávu eh, pod velkým časovým tlakem. Zároveň bychom chtěli vyslat signál, že máme určité obavy, které se týkají některých pozměňovacích návrhů, které se chystají, které se plánují. Dovolte nám upozornit, chceme vás upozornit zejména na to, že ta navrhovaná úroveň harmonizace je v podstatě téměř minimální, která se týká e, cílů vnitřního trhu. Také máme určité obavy, které se týkají rozsahu působnosti. Domníváme se, že ten rozsah působnosti je dost zúžený, který se týká těch souborných cest. A ta pravidla, která se týkají cest s asistovanou přípravou, ta by mohla mít takový výsledek, že celá řada těchto cest vlastně nakonec nebude ošetřena touto legislativou. Takže na jedné straně si myslíme, že ten rozsah působnosti by měl být zúžen, ale na druhé straně se domníváme, že někteří kteří, provozovatelé, kteří budou vlastně v tom dosahu působnosti, budou mít dost velké povinnosti, ponesou velké břemeno a výsledek může být to, že nakonec celá řada provozovatelů se rozhodne nenabízet takové balíčky a nakonec to celkově povede k nižší úrovni ochrany spotřebitele. Uvedu jeden příklad. Například pozměňovací návrh, který se týká e, právní odpovědnosti. Vrhuje se zde, že všechny členské státy musí zavést společnou e, právní odpovědnost, což sebou ponese náklady pro podniky, zejména pro malé a střední podniky, které působí v oblasti cestovního ruchu. Také se stavíme skepticky k některým navrhovaným změnám, které se týkají ochrany proti eh, neschopno, platební neschopnosti a rovněž komise úmyslně nenavrhla ustanovení, která by se týkala mm, těch eh, vlastně prodeje jednotlivých služeb, těch stand-alone services. A máme tedy pocit, že některé věci, o kterých se hovořilo v souvislosti se směrnicí o právech cestujících eh, a o právech spotřebitelů, bude nutné ještě jednou projednat. A mě tyto vyhlídky poněkud znepokojují. Mohu rovněž dodat, že zcela jistě ten návrh ještě lze zlepšit mnoha způsoby a nepochybně budeme velice rádi spolupracovat s Evropským parlamentem a s příslušnými výbory, abychom dosáhli co nejkvalitnějšího výsledku pro naše občany. Děkuji. Děkuji. Pane Pan de Grandes, chcete se ještě vyjádřit k této věci? Prosím vás o stručnost, protože pan ministr už čeká. E, byl jste stílým zpravodajem. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já vím, že pan ministr už je přítomen, že už trošku čeká, ale my jsme eh, měli dost práce a musíme projednat všechny body pořadu, i když tedy se tak pokusíme učinit stručně. Tento návrh eh, už byl nezbytný, protože víme, že došlo k takové internetové revoluci v této oblasti a eh, dochází k určitému střetu mezi právy spotřebitelů. Už dnes jsme vlastně dopoledne hlasovali o právech cestujících, právech spotřebitelů. E, na internetu si dnes můžete koupit dovolenou, je to nový způsob, jak si koupit služby, které souvisí s dovolenou. A dochází k určitému střetu mezi tím, jaké služby se nabízí a mezi tím, co se vlastně pod tím spotřebitelé představují. Někdy si spotřebitelé myslí, že jsou chráněni, ale nejsou. A e, myslím si, že tady tento návrh e, aktualizovat tuto zastaralou směrnici přichází v pravou dobu, v pravý čas. A také se domnívám, že i zpravodaj je na dobré cestě. Vím, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je snad již zítra, ale ještě se pokusíme tedy zlepšit ten, kvalitu tohoto návrhu. Já mám ještě k tomu dva konkrétní komentáře. Za prvé definice. Zejména se to týká té definice cest s asistovanou přípravou. Pan Liberacký i navrhovatel z IMKA také rovněž chtějí ještě tuto definici zpřesnit. No a můj druhý komentář se týká právní odpovědnosti. musíme zaručit, že ta, společnost bude, eh, pardon, že ta odpovědnost bude společná a nerozdílná. Nemůžeme dopustit to, aby zde byly různé, nějaké rozdílné výklady toho, jaká to odpovědnost je. Pokud tam tedy dojde k nějakému problému, musí být naprosto jasné, kdo nese odpovědnost, aby spotřebitel e, nemusel nějakým způsobem se snažit někoho eh, uhánět, musí to být, eh, všechny ty předpisy musí být také v souladu s tou stávající internetovou realitou. Spotřebitelé i občané musí také jasně vědět, co vlastně podepisují, když podepisují smlouvu, kterou si kupují určité služby v této oblasti. Mm, Měli by být eh, také v lepší pozici, pokud to bude jednodušší. Ano, 18. Ehm, prosince ve 4 hodiny odpoledne je poslední okamžik pro podání eh, pozměňovacích návrhů. Vím, že to je dost šibeniční termín, ale musíme to eh, harmonizovat s lhutou pro výboru IMCO. Budeme o tom hlasovat v lednu a ještě děkuji všem, kteří se k tomu vyjádřili a byli struční. A poslední bod na pořadu jednání je návštěva pana ministra, litevského ministra, který nás informuje o výsledcích litevského předsednictví v této oblasti. Gerbeměji narej. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že jsem mohl znovu zavítat do vašeho výboru. Teď už je to vlastně na konci našeho předsednictví. Já jsem velice rád, že mohu promluvit o tom, eh, co, jakého pokroku dosáhlo litevské předsednictví za uplynulých šest měsíců. Když jsem váš výbor navštívil červenci, tak jsem vám představil náš program na druhou polovinu roku 2013. A tehdy jsem vám přislíbil, že Litva bude usilovat o eh, rychlý a eh, hladký legislativní pokrok a že také budeme usilovat o to, abychom, abychom také zlepšili naše vyhlídky na otevřenou a spolehlivou Evropu. Když jsem vám tehdy v červenci představoval náš program, tak jsem také e, konkrétně hovořil o oblasti dopravy a říkal jsem, že se budeme soustředit na technologický vývoj, na ekologickou e, dopravu a také na oblast eh, jednotné evropské přepravy. Také jsem hovořil i o bezpečnosti vozidel a o vztazích nebo o sítích, eh, dopravních sítích mezi EU a třetími zeměmi. No a teď jsem zde, abych eh, vás informoval o našich úspěších. Nejprve bych chtěl poděkovat našim kolegům na radě za jejich konstruktivní spolupráci. Rovněž bych eh, s velkou vděčností chtěl poděkovat tobě, Briane, i celému vašemu výboru za mūsų pirmininkavimo Europos eh, za vaši spolupráci, která trvala již od začátku našeho předsednictví. Mm, pro mě to byl takový velký příklad eh, moudrého politického vedení. Chtěla bych také poděkovat celé řadě eh, zpravodajů, s nimi jsme spolupracovali v uplynulých šesti měsících. Děkuji paní Olze Sehnalové, panu Werneru Kynovi, panu Samvisárovi, panu Tomasovi, paní Keith Taylor, panemu, panu Dominikovi Deke a ještě paní Kristýn de Vejrák. Také bych chtěl poděkovat i stínovým zpravodajům a ještě jednou vám, pane předsedo. Hmm. Dovolte mi nyní pohovořit mm, o obecném přístupu ke směrnici o, o infrastruktuře alternativních palivech. Tato směrnice usiluje o snížení naší závislosti na ropě a také o zlepšení životního prostředí i o, mm, usiluje také o zlepšení naší konkurenceschopnosti. Litevské předsednictví velice usilovně pracovalo na tom, aby dosáhlo dohody což bylo a bylo to zároveň jednou z našich priorit. Domníváme se, že tato iniciativa je základem pro udržitelný a efektivní eh, evropský dopravní systém. Dohodli jsme se tedy na společném přístupu a poté můžeme dále pracovat a usilovat o eh, konečnou dohodu. Dnes jsme měli první schůzku se spravodajem, pádem Karlom Fidancem, vyměnili jsme si názory a také to byla dobrá příležitost navzájem si um, vysvětlit své argumenty. Od ledna převezme žezlo předsednictví Řecko a myslím si, že Řecko už bude moci vycházet z těchto základů a bude moci na nich dále stavět. Také chceme ještě zlepšit naše úsilí v tom, abychom dosáhli dohody v prvním čtení, která se týká nařízení o GNSS, která usiluje o, sati- o um, šetření satelitního systému Evropy. Dnes Rada pro všeobecné záležitosti schválila společný přístup, který se týká směrnice pro námořní um, prostory, která má zlepšit tuto situaci a také podpořit aktivity, jako je zejména námořní doprava, energie offshore a cestovní ruch. Proběhla velice živá diskuse na radě. Doufám, že mm, dohoda, které jsme, se, které jsme dosáhli, také vyšle dobrý signál Evropskému parlamentu, konkrétně to, že Rada je ochotná zahájit jednání. Dále, co se týče oblasti železniční, přepravy, tak na říjnové radě jsme se dohodli na společném přístupu. Týká se to tedy také zejména přeskumu směrnice o bezpečnosti železnic, což je součást čtvrtého železničního balíčku. Litevské předsednictví pokračovalo v diskusích a v jednáních, které se týkaly právě tohoto čtvrtého železničního balíčku. Na konci, pro, na konci prosince jsme také představili nařízení, které se týkalo Evropské železniční agentuře a doufám, že pokrok, kterého jsme dosáhli, umožní dalšímu následnému předsednictví pokračovat v jednáních na toto téma. Dále, co se týče um, silniční dopravy bych chtěla zmínit balíček o technické způsobilosti vozidel. V této oblasti jsme velice úzce spolupracovali s Evropským parlamentem. Máme zde dohodu, která se týká pravidelných eh, technických kontrol, dále silničních eh, kontrol. A dále je zde ještě legislativa, která se týká registrace vozidel a to jsou všechno velice důležité kroky vpřed, které rovněž také zaručí to, že v celé Evropě budou platit minimální bezpečnostní standardy. Jednání v těchto tématech nebyla rozhodně lehká a jsem velice rád, že mohu poděkovat všem třem zpravodajům a také vám, Brajene, za váš konstruktivní přístup vůči radě. V uplynulém půl roce pracovala Litva velice usilovně také na tom, aby jsme pokročili v jednáních, která mají dát cestujícím větší práva, například lepší přístup k informacím, lepší náhrady za zrušená letadla nebo také v pří, eh, kompenzace v případě odepření nástupu na palubu. Možná si vzpomínáte, že na začátku jsme chtěli mít, eh, pardon, že tedy v prosinci jsme se chtěli dohodnout na společném přístupu, ale museli jsme připustit, že rada ještě potřebuje více času. Ještě to musí řádně projednat, musí hovořit zejména o právních otázkách, které se týkají například souladu s Montrealskou umluvou a také musí brát úvahu do jednání se třetími zeměmi. Tento návrh má velký politický význam a dopad na celou Evropskou unii protože usiluje o zlepšení práv cestujících v letecké dopravě. Zároveň si ještě musíme uvědomit, že tento návrh bude mít i velké finanční dopady na letecké přepravce. A z toho důvodu musíme již od začátku všechno připravit velice kvalitně. Litva připravila na to téma také zprávu o pokroku, která se bude projednávat v prosinci na radě a také ty diskuse budou i pro, eh, dále pokračovat mm, na úrovni odborníků. Dále bych vám chtěla připomenout dohodu s Evropským parlamentem, která se týká hlášení událostí v civilním letectví. Jsem velice rád, jak to dopadlo. Jsem spokojen s tímto výsledkem, protože by to vlastně mělo zlepšit eh, bezpečnost letectví. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, paní Kristýn de Vejrak i stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Dále bych chtěl upozornit na to, že probíhá postup konzultací s Evropským parlamentem a mezi tím se také rada dohodla na společném přístupu, který se týká společného podniku SESAR. Zcela jistě se ještě rada zamyslí nad návrhem Evropský, Evropského parlamentu ještě než eh, dojde ke konečnému závěrečnému rozhodnutí. Chtěl bych také dále podotknout, že Rada usiluje o eh, dohodu ve druhém čtení s Evropským parlamentem. Týká se to tématu snižování hluku v dopravě je to vlastně součást eh, letištního balíčku. Pracovní skupina připravila návrh i s kompromisními návrhy a Řecko bude dále pracovat eh, na, tomto, na toto tématice. Doufáme, že se to všechno stihne ještě do konce tohoto parlamentního období. Co se týče námořní dopravy, tak jsme dosáhli společného přístupu v oblasti nařízení o financování činnosti agentur EMSA. Mm, naše jednání s Evropským parlamentem byla v celé řadě bodů pozitivní a ukazuje se, že možná bude mm, brzy možné dosáhnout dohody. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce paní Kis Taylor a děkuji také i vám, pane předsedo. Všichni očekáváme konečné rozhodnutí v této citlivé otázce a doufáme, že k němu dojde velice brzy. Pane předsedo, při této příležitosti bych mohl ještě zmínit řadu různých významných akcí, které jsme v rámci litevského předsednictví uspořádali. Konala se neformální rada pro dopravu, bylo to ve Vilniusu 16. září. Mm, tématem bylo jednotné evropské nebe, vize do budoucna. Hovořili jsme o pokroku v této koncepci jednotného evropského nebe a také jsme se zamýšleli nad činnostmi do budoucna. Ministři dopravy také hovořili i se zástupci Evropského parlamentu, se zástupci leteckého, eh, leteckých přepravců. Ehm, dále jsme hovořili i s odborníky o pokrocích eh, v této koncepci a také všichni zdůrazňovali nutnost eh, modernizace evropské zprávy a řízení leteckého provozu. Ministři podpořili tuto iniciativu Jednotné evropské nebe, i když stále ještě a vlastně stále zůstávají stejné naše cíle. Chce usilujeme o větší bezpečnost letectví, také o větší kapacitu vzdušného prostoru, chceme nižší náklady na eh, řízení letového prostoru a také chceme snižovat znečištění životního prostředí způsobené leteckou přepravou. Dále jsme uspořádali schůzi ministrů dopravy eh, se zemí východního partnerství. Ta se, ta, ta se konala 9. října v Lucemburku. Ministři na této schůzce vyjádřili podporu společnému prohlášení spolupráce se zeměmi východního partnerství. Dále jsme hovořili o, zlepšení, o nutnosti zlepšení infrastruktury dopravy se zeměmi východního partnerství, která by celkově měla zlepšit dopravu mezi zeměmi EU a um, sousedními zeměmi. Tato síť je také součástí i naší celkové dlouhodobé politiky, která se týká vztahu se zeměmi Eh, se sousedními zeměmi. Jsou zde zejména projekty se šesti partnerskými zeměmi. Tyto projekty budou eh, prováděny v budoucnu a budou se využívat úvěry mezinárodních finančních eh, institucí. Dále také ministři schválili usnesení, které má posílit network, pardon, síť východní Evropy. Má to být vlastně součástí nařízení pro sítě TNT. Tato síť by měla být eh, považována za rozšíření sítě TNT a bude se to týkat zemí východního partnerství. Také se konal summit eh, východního sousedství ve Vilniusu 18. listopadu. Tento summit zdůraznil význam dopravního odvětví, které je důležité i pro naši budoucí spolupráci, tedy spolupráci mezi Evropskou unii a jejími partnery. Pane předsedo, předsednictví rady pro nás představovalo novou výzvu. Zvlášť se zamyslíme nad tím, kolika věcmi jsme se museli zabývat. My jsme na to však byli připraveni, abychom dosáhli změn v dopravním sektoru. Dnes vám mohu říct, že jsem si jistý, že Litva udělala všechno, co bylo v jejich silách, aby zajistila urychlený pokrok aktuálních oblastech. Aby také zajistila a zachovala široký konsensus. A závěr chci ještě jednou poděkovat tomuto výboru a osobně vám, Briane, za konstruktivní a plnou spolupráci, která zajistila vzájemně uspokojivý výsledek. Děkuji za pozornost, pane předsedo, a nyní rád odpovím na případné dotazy členů vašeho výboru. Pan Roš. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu ministrovi za zprávu a děkuji také za spolupráci, která neprobíhala vždy za právě jednoduchých okolností. Eh, Deveraková zpráva eh, pro nás byla jednoznačně pozitivním signálem z toho důvodu, že jsme měli eh, pocit že u této zprávy, že to, o čem se parlament, na čem se parlament dohodl, eh, se v radě nejen bere na vědomí, ale dokonce je to i respektováno. Ale v jiných případech tomu tak bohužel nebylo. Uh, Mm, a to teď nemluvím o vás jako o předsednictví, ale o radě osobně. My často máme dojem, že rada se staví nebo jak si postupuje velmi pomalu a že sice třeba sdílí naše cíle, hezky o nich mluví, ale na činy potom nedojde. Takže když se podíváme na celý ten letecký balíček s třemi tématy, který byl schválen a u vás byla možnost mluvit mluvit jenom o jednom z těchto témat, tak si myslím, že to o naší důvěryhodnosti navenek nic pěkného nevypovídá. Eh, jednotné evropské nebe eh, vlastně to, o čem jsme si, na čem jsme se již dohodli. Ekologičnost, eh, e-hospodárnost, bezpečnost. Každý chce tento cíl, ale když se to má uvést v činy, tak to um, jaksi vázne a komise mezi tím přijde s dalšími návrhy. Takže já bych rád eh, řekl něco k železničnímu balíčku. Vy jste eh, zahájili práci na tom technickém pilíři. Ten je samozřejmě velice důležitý, protože technická inter interoperabilita, pokud té nebude dosaženo, tak eh, se nebude nikdy moci mluvit o jednotném trhu eh, na železnicích, protože rozdíly mezi zeměmi jsou eh, obrovské. Pokud zítra z toho balíčku chceme udělat něco důležitého pro občany, aby si občani cestující všimli, že mm, je tady zájem udělat něco dobrého pro ně, tak byste nás měli podpořit a měli byste nám pomoci, aby i e, tento, tento spis se dostal ku předu. E, silniční kontroly tady děkuji našim kolegům, kteří e, do toho velké množství eh, vody přeměnili ve víno. Eh, to, co zde bylo navrhováno v parlamentu, eh, samozřejmě vycházelo z velmi kontroverzní diskuse, ale myslím si, že obecně řečeno můžem, máme nárok očekávat, že byste postupovali rychleji. Já vám tedy děkuji za vaše nasazení, ale prosím vás, abyste i budoucím radám Eh, přenesli toto poselství, předložili toto poselství a v tom smyslu, že zdržování neslouží ani Evropě, ani občanům a očekáváme tedy eh, vaši plnou podporu. Děkuji. Pan Alchadrawi. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu ministrovi za závěrečnou řeč. Já si myslím, že jste eh, v posledních měsících byl opravdu velice vytížený, ale rád bych potvrdil to, co říkal pan Groš na úplný závěr. Čas kvapí a za několik měsíců máme před sebou volby. A pak se tady v parlamentu nebude dít nic po určitou dobu a proto nyní eh, máme vlastně tu příležitost některé věci ukončit a uzavřít a nám je opravdu líto, že v některých oblastech eh, se nám to nepodaří dokončit eh, svou práci a Myslím si, co se týče železničního balíčku, tam už jsme těsně před dosažením konsensu a uzavření potom 7NT eh, v rámci víceletého rozpočtu to už bylo schváleno a to je důležitý krok ku předu, ale bez ohledu na to je to ještě celá řada dalších témat, která se nám ukončit nepodaří. Minulý týden během minulé poslední rady jsme zjistili, že eh, byla představena celá řada zpráv o pokroku, ale vlastně pokrok jako takový je jenom mírný. A v mnoha důležitých tématech, jako je železniční balíček nebo eh, balíček letecké dopravy, na kterém jsme intenzivně pracovali, a také v dalších případech důležitých pro eh, dopravní politiku v Evropě, tam eh, musíme zvýšit tlak a trošku přidat na rychlosti. Ale obecně si myslím, že rada eh, nese kolektivní odpovědnost, protože my už celé roky eh, vidíme, že členské státy stojí na brzdě a, a málo kdy se projevují jaksi mm, evropsky. A my bychom rádi hráli dobře svou roli, rádi bychom připomněli členským státům to, že mají úkol um, tyto věci řídit správným směrem. Já vám tedy už jenom poděkuji za svou frakci říci, děkuji vám za vaši práci a myslíme si a doufáme, že e, jste si prožil, co to znamená být předsedou, co to všechno, předseda tedy radě, co to všechno sebou přináší a doufáme ve vaši konstruktivní spolupráci i nadále v rámci příštího předsednictví, abychom dosáhli konkrétních výsledků. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu ministrovi za závěrečnou řeč. Ono se to, co já teď řeknu, nebudu lišit od řečí mých předřečníků. Ono je to opravdu tak, to jste si určitě všiml, že my jako parlament, jako poslanci jsme z různých členských států, ze všech členských států, z vládních frakcí a e, někdy jsme občas netrpěliví, když jednáme se svými vládami, se svými členskými státy. Právě oblast dopravy je oblastí velice důležitou e, pro vnitřní trh a my se snažíme udělat eh, všechno pro to, abychom eh, rozvoj člen eh, vnitřního trhu podpořili. Někdy máme potíže ve vyjednávání s radou, ehm, když se snažíme dovést určitou věc ke schválení já si myslím, že pro vás bylo to předsednictví velkou výzvou, zejména v oblasti, kdy máme před sebou teď o obrovskou hromadu eh, legislativních aktů. Je to opravdu hora paralelně vyjednávaných legislativních aktů, které chceme dokončit my všichni, tak jak řekli moji předřešníci, nechceme je nechat ležet eh, a snažíme se dotáhnout to do konce. To Vlastně je prostě v zájmu jednotného vnitřního trhu a občanů Evropy. To jsem chtěla předeslat a pak chci už říci jenom pár eh, věcí, pár připomínek. Já jsem se nezúčastnila příliš mnoha trialogů, protože jsem koordinátorkou a spíše se snažím udržovat si přehled, ale Mm, v balíčku o technických kontrolách, technické způsobilosti a inspekcích. E, to, to bylo, tam to opravdu poněkud e, vázlo, ale nakonec jsme byli docela spokojeni, protože se nám přeci jenom podařilo něčeho dosáhnout. Víme, že chceme harmonizaci v této oblasti za účelem bezpečnosti na silnicích. Co se týče jednotného evropského nebe, to je obrovský problém, to já vím, protože všechny členské státy vlastně to podepsali říkali, ale nikdo to nechce ve skutečnosti eh, implementovat a eh, to je rada, to je úkolem rady, aby se i s tímto pohnulo bez ohledu na to, kdo právě eh, sedí v tom předsednickém křesle. Jak říkám, my jsme někdy netrpěliví a zlobíme se na členské státy a odnese to vždycky předseda, ať už je to mm, předseda rady, ať už je to kterákoliv země. Uh, Eh, transevropské sítě a Connecting Europe, Connecting Europe Facility, eh, to bylo dokončeno a to je velice důležitá věc. Já jsem v parlamentu od roku 2009 a myslím si, že eh, na žádné jiné mm, téma jsme se neschodli takhle jednoznačně a to je skvělé že se toto podařilo prosadit eh, uspokojivým způsobem, uspokojivou měrou, i když ne všechny peníze, které bychom chtěli mít, které komise navrhovala, nakonec budou rozděleny, ale přesto je to úspěch. Já sama eh, eh, například směrnice o vybavení lodí, tu jsem spolu vyjednávala, to je také velice složité téma, přestože ten dokument není příliš dlouhý, ale rada se se eh, nevyjadřovala ke všemu eh, a jejich vyjednavačka nám nemohla příliš víc stříc, ale tak to prostě je. Eh, velkou radost mám z konsensu ehm, v oblasti námořní dopravy. Já vím, že mm, dnes mm, tady není paní eh, kolegyně, eh, která se mnou na tom spolupracovala, ale každopádně teď můžeme eh, začít. My jsme tedy hotovi, komise je hotová, rada je hotová, takže se můžeme mm, pokusit o schodu v zájmu Evropy a Evropanů. Dále jsme dnes mluvili také o infrastruktuře pro alternativní energie. O tom jsme jednali poprvé, byl to první trialog, který samozřejmě nemohl vést k nějakému konci, ale myslím, že jsme se všichni projevovali konci konstruktivně. Některé věci již byly eh, vyjasněny, přestože se vyjednávat bude ještě dále, ale myslím si, že toto je pozitivní. Takže já děkuji vám i všem, kteří se do toho zapojili. Já myslím, že vaše předsednictví mělo opravdu složitou situaci. Paní Sehnalová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, eh, když nám litevské předsednictví představovalo své priority v oblasti dopravy, eh, tady na dopravním výboru Evropský parlament měl za sebou v podstatě čerstvě odhlasovaný mandát na plénu a myslím tím vlastně balíček technické způsobilosti vozidel, kde se měla tu čest být spravodajkou části silničních kontrol. My jsme od té doby pracovali opravdu, myslím, velmi tvrdě na tom, abychom abychom během litevského předsednictví dospěli k nějakému eh, výsledku. Eh, absolvovali jsme řadu technických jednání a nakonec jsme tedy těsně, těsně před eh, jaksi potvrzením velmi těžkého kompromisu, kterého jsme jak si eh, dosáhli, eh, byť si myslím, a to mě eh, asi mrzí, že rada pod vedením litevského předsednictví nebyla trošku ambicioznější, protože přeci jen považujeme tuto legislativu za důležitý příspěvek k bezpečnosti na evropských silnicích. Ale snad jsme se tedy dobrali kompromisu a jsem za něj, jsem za něj určitě ráda. Moje další trošku malé zklamání by se týkalo další oblasti, která se týká bezpečnosti na silnicích a to eh, opět je jakýsi nepoměr mezi tím, eh, jak daleko je ve věci prosazování eh, automatického tisňového volání z vozidel e-call, jak daleko je Evropský parlament a jak daleko je rada, která svou práci nad, touto, nad, nad, nad těmito návrhy vlastně teprve velmi nesměle začíná, takže já bych tady možná také poprosila, až budete předávat předsednictví prostřednictví řeckým kolegům, tak, eh, tak nám zkusit tady s tímto, s tímto pomoct eh, celou tady tuhle věc dostat trošku, trošku dál. Děkuju. And Mr. Kuhn. A pan Kuhn. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl litevskému předsednictví v radě eh, vyslovit kompliment za to, čeho bylo dosaženo v oblasti dopravy. Vy jste malá země když srovnatelná s eh, mou zemí, Mecklenburskem, předním Pomařanském. A, a my víme, jaký, na jaký odpor u velkých států jste museli, eh, museli mm, narazit. Eh, v radě na High Level Group pan ministr byl opravdu jedním z těch, kteří byli nejfundovanější a diskutovali jsme o minimálních standardech e, pro e, způsobilost, technickou způsobilost motorových vozidel všech kategorií, i traktorů, malých vozidel, velkých vozidel. Byl to 80 stránkových e, spis a vyjednávalo se na období do roku 2020. A já si myslím, že každém případě eh, tento balíček eh, technické způsobilosti, technických kontrol a silničních kontrol, že tady eh, se nám každopádně podařilo pro Evropu minimálních standardů, které, pokud budou dodržovány i v dílnách, eh, na stanicích technické kontroly při inspekcích, budeme mít opravdu lepší bezpečnost na silnicích v Evropě. To je důležité pro transitní země, jako je třeba Německo. Ještě před mnoha lety jsme říkali, eh, že Nizozemsko eh, vlastně jsou takovým vzorem pro Evropu, že mají pokryto všechno. To už samozřejmě s východním rozšířením Evropské unie se jaksi vydalo jiným směrem a teď je nutné, aby užitková vozidla speciálně byla velmi silně kontrolována. Každý rok chodila na technickou kontrolu, aby se dělaly namátkové kontroly, silniční, ale i soukromá osobní eh, vozidla eh, byla kontrolována. A to je věc, která se týká každého občana Evropské unie a tady musíme být opravdu velice um, postupovat velice citlivě. E, musíme na tom pracovat dále a musím říci, že opravdu je úctyhodné to, čeho jste dosáhli vy během vašeho předsednictví. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, chcete reagovat? Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Děkuji vám za dobré podněty. Já vám mohu otevřeně říct, že když jsem šel na zasedání tohoto výboru, tak jsem nečekal žádnou medaili. Naopak. Řekli jste, co jsem v podstatě čekal, a totiž, že jsme mohli pracovat rychleji. Že se mohlo projednat víc věcí a mohlo se dosáhnout víc výsledků. Musím vám však otevřeně říct, že vaše podněty jsou zcela správné a pro mě jako ministra, který spolupracuje v triu s řeckým předsednictvím, to bude všechno užitečné. Musím však říct, že to, co jsem představil jako priority ve vašem výboru, bylo splněno. Samozřejmě člověk se vždycky snaží dosáhnout něčeho víc a to je správné, to je motor veškerého pokroku. Nevždy však je možné dosáhnout víc. Já chci popřát hodně zdaru vám v nadcházejících volbách protože kdybychom dokončili veškerou práci, tak by ani snad nestálo za to ucházet se znovu o funkci v dalším volebním období. Já vám přeji hodně štěstí. Popravdě řečeno bych vám rád také popřál hezké svátky, celé Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Já bych také rád popřál vám, eh, členům vaší rodiny a také vašim pracovníkům šťastné Vánoce a hodně úspěchu do nového roku. a doufám, že do konce funkčního období tohoto parlamentu se ještě střetneme. Děkujeme, že jste mezi nás dnes přišel. Veselé Vánoce. Drobný dárek pro vás, prosím. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mnohokrát děkuji. Vypadá to, že to je moje nová kravata. Děkuji. Okay, folks. Dobře, přátelé. Teď už jen zbývá, abych vám řekl, že příští schůze. Ano, prosím, rychle. Já jsem, protože dneska máme vlastně takový mimořádný den, tak bych chtěl po dohodě s dalšími stínovými zpravodaji poděkovat všem, kteří dnes přispěli k těm koherentním hlasovacím seznamům, tedy sekretariátu a všem, kteří na tom pracovali. To byla obrovská práce, kterou museli odvést v posledních dnech a já myslím, že to říkám opravdu jménem všech kolegů, eh, kteří dnes eh, tady měli slovo nebo kterých se dnešní den týkal. Děkuji vám. Děkuji, Mači. Ano. Od pracovníků kanceláří, členů přes sekretariát, přes sálovou službu, kteří se museli vypořádat s obrovskými hromadami papíru až po tlumočníky, kteří často musí zvládnout technické materiály. Chci poděkovat všem. Podařilo se nám to, zvládli jsme to. Váš předseda má sice pocit, že by potřeboval celý týden spát, ale to už je jiná věc. Zvládli jsme to a já vám děkuji za ta slova a snad to všichni vyřídí dál. Sejdeme se znovu 9. ledna v 9 hodin, ale chci vám všem popřát šťastné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. A to i tlumočníkům a jejich rodinám. Přejeme vám všem šťastné Vánoce a šťastný nový rok a uvidíme se znovu v roce 2014 v posledním období tohoto parlamentu. A rovněž bych chtěl všem, kdo nás sledují na webu, protože na ty zapomínáme. Chci i jim popřát šťastné Vánoce a šťastný nový rok. Já vím, že nás určitě budou pedlivě sledovat jako vždy. Chci jim popřát hodně štěstí, hodně štěstí všem, kdo nás sledují a uvidíme se v novém roce. Schůze je u konce.